Uh, Vážení kolegové, pokud mi dovolíte zahájit zasedání. Chtěl bych vám oznámit, že v první řadě dnes budeme projednávat zprávu pana Kocha o bezpečnosti, protože paní Ajala se zdrží, takže pokud mi dovolíte s vaším zvolením tedy přijmeme tuto změnu pořadu jednání. Pokud tedy souhlasíte, tímto je pořad jednání přijat. Nyní zápis předchozí schůze. Doufám, že všichni s tím souhlasí. A než tedy přejdu ke zprávě pana Kocha, já bych rád přivítal skupinu návštěvníků, eh, kteří eh, vlastně tvoří, nebo jsou inspektoři námořní, eh, dánské, námořní dánského orgánu. Já vás tímto tady vítám a doufám, že se vám návštěva u nás bude líbit a že naše rozpravy i pro vás budou užitečné. Takže bez nějakých prodlev se budeme věnovat tématice evropské bezpečnosti silničního provozu zpráva pana Dietra Kocha, takže Dietře, máte slovo. Ještě bych rád vysvětlil, jak budeme eh, postupovat. V první řadě pan zpravodaj, poté stínový zpravodaj a poté pan Simon z Evropského hospodářského sociálního výboru, kteří tam vypracovali stanovisko. Takže zpravodaj, poté stínový a potom Simon. Dietře, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat sekretáriatu výboru, panu Dankletsonovi, jmenovitě za velkou podporu, ale chtěl bych poděkovat také všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a zlepšili tak moji zprávu. Během vypracování doporučení jsem částečně dal mínus k některým návrhům, protože jsem se chtěl vyhnout zdvojování, i když jsem s obsahem souhlasil tak abych mohl také připravit odpovídající kompromisy. Takže u některých těchto návrhů je mínus. Děkuji také stínovému zpravodaji, s kterým jsem se častěji stýkal a byl velice vstřícný vůči kompromisům. Takže v konečném efektu jsme se dopracovali k textu, který se snažil zdůraznit nezbytnost zajistit větší bezpečnost při silničním provazu, provozu. provozu. Jedná se tedy o zprávu ohledně bezpečnosti. Nejedná se o ekonomické nebo politické opatření, to bych chtěl zdůraznit. Samozřejmě, že tato opatření nezůstala jaksi nezohledněná, nicméně jsem se soustředil zvláště na bezpečnost. Minule jsme nemohli diskutovat ani hlasovat, protože jsem tam nemohl být, ale získali jsme tak trochu času dnes jsem jel autem speciálně, abych zase neměl nějaké potíže v souvislosti s leteckou dopravou, tak jako minule. Získali jsme tedy určitý čas a podle mého názoru jsme to využili pro vyjasnění obsahu, zvláště z hlediska kompromisů, které jsme vypracovali. No, tady některé návrhy, které byly um, předloženy ze strany kolegů z různých frakcí, na kterých jsme společně s stínovým zpravodajem pracovali a snažili jsme se také o jazykové vyjasnění a k tomu se ještě vrátím. Co se týče té základní struktury, tak tam nejsou nějaké zvláštní problémy, ani cíle nebyly předmětem nějakých rozporů a můžeme je akceptovat. Jde tady o mm, vytváření kvalitních databank na vědeckém základě, dále jde o definice, tak abychom v budoucnosti v následujících deseti letech mohli eh, vypracovat eh, politiku. Tyto cíle se eh, zaměřují zvláště na počet smrtelných nehod, zvláště se zaměřujeme na děti a samozřejmě také na těžká zranění, která byla do toho začleněna. Chceme podporovat integrovaný přístup, to znamená, eh, všechny zodpovědné subjekty se musí podílet nejenom eh, komise a Evropská unie jako taková, ale i členské státy a různé dopravní podniky a regionální zastupitelstva eh, samozřejmě by měla se účastnit této politiky bezpečnosti silničního provozu. Teď bych se zmínil o těch podstatných věcech, o kterých se hovořilo, jaký byla, jaká byla hlavní kritika v minulých diskuzích. To bylo téma koordinátora pro bezpečnost silničního provozu. Já jsem konkrétně řekl, že to není nějaký extra úřad nebo nějaká byrokratická struktura, ale je to v podstatě funkce v rámci komise. V rámci komise bychom měli mít někoho, kdo by vlastně zahrnoval práci generálního ředitelství, dále by do toho zahrnoval aspekty ochrany spotřebitelů, jednotného trhu. Potřebujeme tuto koordinaci. Podle mého názoru tato koordinace je nezbytná mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Ta sice již probíhá, ale eh, formálně není ještě zviditelněna. To je tedy jakýsi projekt, který jsem do toho přinesl, který by eh, vlastně měl koordinovat národní programy, dále programy Evropské unie. Musíme mít tedy článek, který by toto koordinoval, musíme tady mít někoho, kdo by byl odpo vědný, víte, že stále máme tři, eh, velký počet tedy mrtvých eh, v rámci silničních nehod. Takže není možné, aby toto zajišťovala komise, proto jsem navrhl koordinátora pro bezpečnost silničního provozu, tak abychom dospěli eh, k dobrému výsledku a proto potřebuji vaši podporu. Máme tady kompromis D. Tam jde vlastně o celoživotní jakési vzdělávání, jakousi osvětu. Nejde o to, abychom se zaměřovali pouze na získávání řidičských průkazů, ale jde o celkovou osvětu, to znamená pro chodce, pro cyklisty. Myslím si, že tyto věci se musíme učit po dobu celého života. To musíme podporovat, na to musíme pracovat a to je teda jeden z našich úkolů. Velmi vášnivé diskuze se, diskuze se týkají kompromisu E, to znamená mm, povinného testu z hlediska e, oftalmologie nebo vyčení, vidění. Tady byly diskuze ohledně toho, zda tedy je nutné tyto testy provádět. Ještě bych k tomu chtěla říci, že test dobrého vidění. Neznamená, že bychom měli nezbytně zakázat někomu řídit. Spíše se jedná o to, aby v případě nějakých potíží bylo možné danému člověkovi, člověku pomoci, tak aby nevznikaly problémy. Pro mě je tedy velmi důležité toto zde zohlednit. Dále mm, také případě používání eh, kol je nutné tedy nějakým způsobem eh, tyto aspekty zohlednit. Proto Navrhuji pro část kompromisu split vote, to znamená, eh, jde o slovo povinné, to znamená, jestli chceme mít povinný test z hlediska kontroly dobrého vidění či nikoliv. To znamená, zda bude toto rozhodnutí dobrovolné, anebo zda bude povinné. Pak je tam téma mm, alkoholu a omezení tedy alkoholu. Já si myslím, že hlavní sdělení je, že kdo chce řídit, nesmí eh, konzumovat alkohol. Toto se týká nejenom začínajících eh, řidičů, ale i jaksi zkušenějších. Já bych samozřejmě nejraději chtěl, aby tady bylo nula promile. Dále tady máme také eh, záležitosti kolem léku a dále samozřejmě proto jsem formuloval, že při měření můžeme tady mít určitou toleranci, která by byla podpořena vědci a lékaři. To je možné zohlednit, tak aby tady nevznikl nějaký problém z hlediska požívání třeba některých sladkostí, kde je obsažen částečně alkohol. Pak tady máme e, takzvané autoloky, to je další téma, o kterém jsme hovořili. Eh, myslím si, že tato hranice té tolerance musí být tedy zohledněna, dodržena, proto jsem to tam členil. Pak tady máme eh, parkoviště, zajištěná parkovací místa pro profesionální řidiče, to je další věc. Samozřejmě tady to můžeme jak si vyjádřit z hlediska kvality a množství, musí tady být odpovídající možnosti, musí to být uh, aspekty, které budou relevantní a které tedy budou tady zohledněny z hlediska parkování a zajištěných parkovacích míst pro profesionální eh, řidiče. Pak tady máme kompromis, který se týká varovných ehm, vest. Hmm, já jsem se domníval, že by bylo dobré, aby ve všech vozidlech byly zajištěny eh, tyto hmm, vesty výstražné nebo varovné, to všichni s tím souhlasili, v případě jaksi noci nebo je nutné tedy povinně tyto varovné vesty nosit. E, měli jsme diskuzi s mnoha představiteli a bylo mi řečeno, že tady by nebylo vhodné mít ještě přísnější regulaci, takže e, my jsme tady napsali podporovat slovo podporovat a proto e, i zelení na to přistoupili. To znamená, v případě noci e, nebo prostě špatného vidění je doporučeno vybavit se těmito e, vestami. A tady myslím, že všichni na to byli, všichni na to přistoupili z hlediska bezpečnosti. No a v neposlední řadě bych se chtěl zmínit ještě o Eh, dalším požadavku, na kterém jsme se shodli se všemi koordinátory. To znamená mm, předepsaný odpočinek pro profesionální eh, řidiče. Eh, je to velice nutné z hlediska také klimatických podmínek nebo v případě, kdy neexistuje klimat, klimatizace, dodržování těchto povinných odpočinkových časů je tedy absolutně nezbytné. Existují samozřejmě eh, také vozidla, která jsou vybavená klimatizací, ale i zde je nutné tedy dodržovat eh, tyto předepsané časy. Takže to je několik návrhů a jsem teď plně k dispozici, kolegové, abychom o tom diskutovali. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní stínovi zpravodajové a prosil bych vás, abyste dodrželi pětiminutovou řečnickou, řečnickou dobu. A následní řečníci budou mít tři minuty za SND, paní Bajon. Kolegu Kouchu, najprve za... Děkuji, pane předsedo. Také já bych ráda poděkovala kolegovi Kochovi za výtečnou práci, za to, jak se věnoval tomu tématu a za výtečnou spolupráci z uplynulých několika týdnů. Chtěla bych zdůraznit, že se nám podařilo dosáhnout celou řadu ambiciozních kompromisů, které nám umožní zaslat jasné sdělení evropské veřejnosti, tedy že si přejeme splnit ty ambiciozní cíle snižování obětí silničního provozu o 50 do roku 2020. Slovinsko je jednou z těch zemí, které již přijali cíl snížení počtu obětí a podařilo se nám to v posledních letech i plnit. Nicméně bohužel počet eh, dopravních nehod opět narůstá a dochází k příliš mnoha tradičních nehodách, které bohužel postihují i celé rodiny. Takže je třeba opravdu mít schopnosti a možnosti kontrolovat rychlost a spotřebu alkoholu. Potřebujeme, aby lidé užívali bezpečnostní pásy, abychom chránili ty nejvíce zranitelné, jako jsou cyklisti a chodci. A konkrétně bych chtěla zdůraznit ten prvek cyklistiky. Lidé tedy, kteří cestují na kolech, my si přejeme uzary, uzavírat centra měst a dát tam eh, umožnit přístup chodcům a cyklistům. Eh, vypracovali jsme pozměňovací návrh G. Tam je napsáno, že každý, každá třetí dopravní nehoda byla způsobena požitím alkoholu. Tady tedy je nezbytné sdělení, kde budeme hovořit o té nulové toleranci. Jednoduše řídit a pít alkohol, to je něco neslučitelného tedy ani pro profesionální řidiče, ani pro nové začátečníky řidiče a toto by měly uplatňovat všechny členské státy a učinit maximum, aby tento cíl implementovali. V některých členských státech se toto již provádí a jsem si jistá, že uspějeme, pokud eh, se tedy rozhodneme, že budeme uplatňovat nulovou toleranci pro, eh, lidé, pro lidi, kteří eh, jsou začátečnickými řidiči v průběhu prvních několika let. Pak, co se týče těch takzvaných autologs, eh, to bychom rádi uplatňovali u nových vozidel a podporujeme možnost toho, aby komise připravila návrh takového textu do roku 2013. Co se týče omezení rychlosti, to je kompromisní návrh FA. Celá, k celé řadě nehod dochází na místních cestách, místních silnicích a bylo by tedy opravdu dobré, kdyby se podařilo omezit rychlost o na 30 km hodině v těch rezidenčních oblastech nebo v těch městských oblastech, v obcích, kde nejsou speciální i cyklostezky. Žádám tady, abychom hlasovali odděleně, eh, tak aby se mohl každý příslušně rozhodnout, zda taková to, eh, takové požadavky budou povinné nebo ne. Co se týče kompromisního návrhu B, tady doporučujeme, aby eh, cyklisté na cyklostezkách používali ty výstražné vesty a také jsme se dohodli, co se týče těch eh, výstražných vest a jejich užívání u automobilu. Takže toto vítáme. Velice často se stává, že po nehodě lidé vystupují z automobilu a jednoduše nejsou viditelní, protože tuto výstražnou vestu má pouze řidič. Také jsme se dohodli ve věci role koordinátora. My si nepřejeme zdvojnásobovat tuto práci a nezavádíme sem existenci nějakého nového orgánu. A, a myslím si, že v tomto jsme se tady zhodli se zpravodajem. Co se týče ostatních kompromisů, tady e, bych e, si dovolila jenom takovou spíš osobní poznámku k pozměňovacím návrhu 179 a 159. K 159 se Tady eh, to je v podstatě návrh, aby se uplatňovala účinná opatření, jakožto prevence dopravních nehod. A ráda bych eh, tedy tady eh, ještě něco doplnila. Měli bychom se snažit předcházet těm těžkým nákladním automobilům, aby používali silnice v obcích, spíše bychom se měli snažit přesunout na dálnice. Takže tady bych chtěla apelovat na pana zpravodaje, že možná tady ještě co se týče pokynu k hlasování by to mohl znovu promyslet. Myslím si, že si vysloužíme při zítřejším hlasování eh, rozsáhlou podporu. Musíme učinit maximum pro to, abychom snížili uh, počty nehod, pokud se o něco takového nezasloužíme, tak jejich počty se budou stále zvyšovat a členské státy musí toto prosazovat. Děkuji. Sí, buenas tardes. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já tu hovořím za paní Izber. Ona se omlouvá. Bohužel eh, dnes má práci ve svém volebním okrsku a nemůže se zúčastnit tohoto zasedání. Také eh, my děkujeme panu Kochovi za úsilí v jeho práci i ostatních, kteří spolupracovali. Chceme poděkovat za to úsilí, za výtečnou práci v průběhu těch posledních týdnů, které tedy vedly k vypracování zprávy. Paní Natalie Gresbeck ovšem naléhá na to, že obecně podporuje všechny ty kompromisní pozměňovací návrhy, ke kterým tedy se jednomyslně došlo s výjimkou kompromisního návrhu B, kde se hovoří o těch funkcích koordinátora a a pak nová verze kompromisního návrhu E, kde jsou určité nesrovnalosti. Myslíme si, že tady by se měl vyskytnout pojem povinné. Ke kompromisu B a vytvoření té role koordinátora s tím paní Gresbeck nesouhlasí, považuje to za zbytečné. A v podstatě by to představovalo to, že bychom navýšili byrokracii a o tom si tedy myslíme, že je možné se něčeho takového vyhnout. Také je třeba využívat takové iniciativy, které již e, existují, učinit určitý souhrn závěru z toho, co funguje, co nefunguje a následně tedy vylepšit ty e, návrhy na zlepšení. Paní Gresbeck si myslí, že bychom tedy tento kompromisní návrh B neměli podpořit. A co se týče kompromisního návrhu E, ohledně tedy toho e, testu, Eh, řidičů po uplynutí desíti let a pěti let u řidičů nad 60 let. Tady si paní Gresbeck myslí, že je to dobrá iniciativa a myslí si, že je to opravdu jeden z těch nejzajímavějších eh, eh, nejzajímavějších iniciativ, protože testy zraku jsou opravdu důležité a mohly by zabránit mnohým nehodách. Nicméně ta, to nové znění kompromisního eh, článku návrhu E, ze kterého vymizelo slovíčko povinné, je naprosto zásadní. A proto si myslí, že by se znovu toto slovíčko mělo zapracovat a při odděleném hlasování bude hlasovat tedy pro to zmíněné slovíčko povinné. Co se týče kompromisního návrhu G, tady má určité výhrady k původnímu změní, nicméně naprosto podporuje to nové změní kompromisního návrhu G, protože by se to těžko provádělo, pokud by to byl test na uh, hladinu alkoholu v nulové hladině. A profesionální řidič, který v předvečer mohl být na nějaké oslavě a následný den má uh, rezidua alkoholu uh, v krvi, tak by to mohlo tedy ohrozit jeho eh, profesní eh, kariéru. Tady ta eh, nová verze, kde je tedy určitá, řekněme, vědecká tolerance, je taková realističtější a mohla by být tedy účinná v boji proti spotřebě požívání alkoholu jak u tedy profesionálních řidičů, tak i u řidičů začátečníků a tuto novou verzi kompromisu tady paní Gresbeck Eh, podporuje. Pak, co se týče ústního pozměňovacího návrhu k tomu, eh, k té klimatizaci v kamionech, protože by to vylepšilo pracovní podmínky řidičů kamionů, to podporuje, je to podle jeho názoru velice pozitivní opatření a, a naprosto také podporuje ty kompromisní návrhy, ke kterých došlo mezi jednotlivými eh, zpravodaji. Děkuji. Děkuji za zelené, pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to je chválihodný cíl. E, to znamená ta nulová vize, Vision Zero, to je pozitivní krok, jak zlepšit bezpečnost pro všechny uživatele silničního provozu. Nesmíme zapomínat, že e, řídit to není právo, nárok, ale privilegium, výsada a proto musíme se snažit o bezpečnost na silnicích a to doslova. To znamená, že ta komunikace bude bezpečná pro všechny a že i auta a motorová vozidla budou bezpečná. A i ti řidiči musí být z to schopni způsobili řídit. A já proto vítám ty e, testy zraku a žádáme eh, dílčí hlasování, eh, které se týká eh, tedy toho povinného versus dobrovolného testování a my jsme názory vyjádřili na zasedání stínových. A dále mm, chci tedy poděkovat za to, jak zpravodaj řídil práci ohledně té zprávy. Možná to nejde tak daleko, jak si někteří přáli, pro některé se to jde příliš daleko, ale je to pozitivní krok. A mm, určitě uděláme velkou cestu na, eh, v té snaze snížit počet mrtvých a stane se to více realitou. A my eh, v jedné pasáži jsme se eh, zaměřili na tři důležité oblasti, které zmínil všichni. Rychlost, alkohol a drogy. No a tedy já jsem velice rád, že byl přijat kompromis FA, a který je krokem E, směrem k tomu, že e, vydáme silné doporučení členským státům pro to, aby e, v těch rezidenčních či městských zaliděných oblastech přijali 30-kilometrový limit rychlosti. A i mm, mm, naše vláda Eh, tedy eh, požádala také naše úřady, aby k tomu přistoupili, protože to není tak drahé opatření. A pokud jde o eh, měření alkoholu a ty alkoholoky, to podporujeme a nulová tolerance vůči alkoholu. To je něco, co my jsme navrhovali a rádi to podporujeme. Drogy či léky. Zde Mm, jsou už určité kroky, mm, jak tedy odrazovat řidiče od užívání drog a mm, také podporujeme i myšlenku toho koordinátora pro bezpečnost silničního provozu. Nemyslíme si, že to bude znamenat eh, nějaké duplikování, to by nikdo nechtěl, aby se zdvojovaly úkoly a nikdo nechce, aby se zvyšovala eh, byrokracie, potažme, potažmo náklady, ale eh, a, eh, a pokud jde o ty mm, bezpečnostní nebo mm, výstražné vesty, Eh, takže eh, my jsme nejprve zde měli eh, silné doporučení je nosit, potom to bylo už jenom doporučení a teď je to spíš apel, takže se to hodně snížilo dolů. A to i řekl pan Kramer, můj kolega, on hodně spolupracuje s těmi různými skupinami, které se zabývají cyklisty a oni, on mm, velice mm, dobře tady Eh, deklaroval jejich zájmy, co si přejí cyklisté. Děkuji, děkuji panu Kuchovi ještě jednou a my eh, podpoříme eh, většinu kompromisních návrhů a těšíme se na zítřejší hlasování. Děkuji, Keith. Pan Bradburn za ECR. Pět minut. Děkuji, pane předsedo. Nejprve úvodem řeknu toto. Takže eh, v těch eh, mých poznámkách, které učiním, eh, tak věř, věřte, že mi jde o to zlepšit bezpečnost na silnicích. To říkám předem. Ale, je tady vždycky ale. Jde nám o věci, které nutně musí být regulovány na evropské úrovni. Pane předsedo, vy víte z předchozích diskuzí na toto téma, vždycky jsem říkal, že co je klíčové, je ta naše subsidiarita naše oblíbená subsidiarita. A již předřečníci řekli dost správně, nebo jedna řekla, je to naše povinnost poslanců jednat v této věci. Já s tím ale nesouhlasím. To není naše odpovědnost jako poslance. Ne, to je odpovědnost našich místních samozpráv, zastupitelstev a našich národních parlamentů, aby jednali. To není odpovědnost Evropské unie, aby ta jednala v této oblasti. A tedy to je moje základní premisa. Pokud je o většinu toho, tak většina kompromisu a o čem tady hovoříme, tak eh, možná je žádoucí, ano, ale je to něco, co bychom měli právně upravovat na evropské úrovni. Já se obávám, že musím říci ne. Pár takových příkladů těch kompromisních návrhů, které máme před sebou, a o tom jsme již diskutovali dlouho, je to otázka těch zimních pneumatik. Máme, chceme nějakou společnou politiku k tomuto? No, pane předsedo, to jsou přece záležitosti, o kterých mají rozhodovat členské státy a již to dělají, mají na to své politiky, předpisy, které se týkají zimních pneumatik v těch státech, kde to je třeba. A pokud jde o zbytek, tak ten si myslí, že ano, u nich není třeba mít eh, předpisy o zimních pneumatikách. A teď eh, tedy ty bezpečnosti výstražné eh, vesty pro každého pasažera v autě. No, možná, že tady může dojít k tomu, že třeba se nějak zapojí do těch, zapojí do těch eh, nehod v noci, ale my jsme měli takovou kampaň v britské televizi, kde jsme Mm, eh, říkali, že co, stačí přece trochu světla v noci a ne, na to nemusí být vesta, stačí používat zdravý rozum. A teď pokud jde o toho koordinátora, no tady já souhlasím s liberály, že nebezpečí eh, jako všechno, co se vytvoří v komisi, je, že to poroste, poroste až do nebe a eh, čím dál více tady budeme muset najímat pracovníky, poroste Eh, administrativa exponenciálně, tak jak je to zcela běžné v komisi. A pokud jde o ty testy, testování zraku, Eh, jak víte, ve Velké Británii my máme velice dobrý systém. Hm, než někdo vůbec dostane řidičský průkaz, tak musí eh, mít otestovány oči. A potom, když je někomu 70, já podporuji tu věc. Ano, když členské státy chtějí se chovat přísněji v tomto, tak já s tím nemám problém. Ale ne eh, to zavést jako věc povinnou na evropské úrovni. A stejná věc, alkohol. A Um, míra alkoholu. Ano, já podporuju to, že eh, opilí eh, eh, řidiči nemají co dělat na silnicích. My ve Spojeném království k tomu máme velice tvrdou politiku, ale evropská legislativa není k tomu nutná, pane předsedo. Já jsem to již zmínil. Když třeba mm, ve Spojeném království jste usvědčen, že jste eh, byli eh, no tak, a řídili, no tak nedostanete eh, nic z pojistky. To je nejlepší sankce a tak dále. Takže mm, a pojišťovny vám to potom stíží, ten váš život jako život řidiče legislativa na evropské úrovni není nejlepší cestou vždycky. Jsou tady některé kompromisy, které mohou podpořit eh, třeba to podporovat děti v tom, aby eh, se učili, jak se chovat bezpečně na kole, eh, třeba, takže to jsou takové věci, které lze podporovat, ano nebo eh, tedy, eh, aby nosili ty helmy, když eh, na kolech, ano, cyklisti je třeba je v tom podporovat, protože potom to bude méně riskantní pro ně. A potom i to bezpečné parkování pro profesionální řidiče. Již komise, vím, že měla pilotní projekt před pár lety k tomuto, a, takže ten by se měl rozšířit, ano to je eh, nejenom důležité pro bezpečnost jako takovou, ale vůbec i pro eh, to, že se zabrání trestné činnosti, kdy se vykrádají eh, ty nákladní vozy na parkovištích a to ne, se neděje jenom ve, Spojených, ve Spojeném království, ale určitě všude v Evropě. Závěrem, pane předsedo, tady jsou jiné způsoby, jak dosáhnout stanovených cílů. Chceme, aby všichni byli bezpečně na silnicích bez ohledu, eh, jaký, jak, jaký prostředek používají, nebo jenom když jsou chodci. Ale toto to, to není to správné řešení. Ehm, Ty předpisy by se měly eh, přijímat tam, kde je to relevantní, ať je to na úrovni lokální, místní nebo národní, ale určitě ne na úrovni evropské. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Melbury. A za eh, Evropský hospodářský sociální výbor pan Simon. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Eh, vy jste velice postoupili už v tomto postupu a naše stanovisko, na kterém jsme začali pracovat v březnu, vypadá tak trochu jako překonané a zastaralé. Nicméně myslím, že by bylo dobré, abychom věnovali alespoň pět minut našemu stanovisku našeho výboru. Eh, víte, že komise vydala nové sdělení v této oblasti, mm, takže je dobré, pokud se toto sdělení zohlední. Je důležité konstatovat následující. Eh, první eh, jaksi postoj komise, který se týkal období 2001 až 2010, to byl postoj, který byl velice ambiciozní. Šlo o to, abychom vlastně snížili o polovičku počet eh, mrtvých. A samozřejmě tento cíl byl velmi obtížný. Máme nyní eh, nové strategické sdělení ze strany komise a říká se, že cíl snížit počet mrtvých o polovičku je realizovatelný, protože všichni ministři dopravy jsou si vědomi tohoto problému a přijímají různá opatření. A také mm, je dobré vědět, že každým rokem eh, ministři dopravy příslušných zemích se eh, musí vyjádřit počtu mrtvých eh, v rámci silničního provozu. Proto povědomí této problematiky se začíná rozšiřovat a my bychom měli využít eh, tohoto povědomí. A proto se domníváme, že cíl, eh, který si stanovila komise do roku 2020, může být realizován. Dokonce se domníváme, že bychom ho mohli překročit. Eh, měl by tady dojít k určité diferenciaci z hlediska různých zemí. A bylo by tedy možné i jít za tento cíl do roku 2020. Víte, že v zemích, kde se používá zkrátka SUN, Sunflower, to znamená Švédsko, Spojené království a Nizozemsko, tedy SUN, to jsou země, které jsou jaksi v čele. A tyto země mají velké potíže s tím, aby snížili o polovičku počet eh, mrtvých, protože mm, opatření nejsou zatím dostatečná. Proto bychom měli tady diferencovat mezi jednotlivými zeměmi. V některých zemích je eh, snaží snížit o polovičku počet mrtvých, v jiných zemích je to opravdu obtížnější a je nutné tam tedy intenzivněji pracovat a e, nějakým způsobem zlepšit tuto situaci. Celá řada návrhů padla v tomto smyslu. Také na našem výboru jsme se vyjadřovali ohledně problémů s alkoholem. Eh, víte, že specialisté na tuto problematiku mm, tvrdí, že tedy bychom měli dodržovat určitou definici, nejenom u profesionálních vozů, měli bychom mít co nejpřísnější definici, samozřejmě na toto téma je velká diskuze. Eh, pak je tady další návrh, který nenacházím ve vašem stanovisku, a sice roční kontrola takzvaných eh, černých bodů. To znamená najít ta místa, kde dochází k největšímu počtu nehod. Tuto mapu eh, těchto míst bychom měli vypracovávat každý rok. A bylo by také vhodné o těchto místech největších nehod nebo nejčastějších nehod diskutovat a země by měly investovat eh, do eh, odstranění příčin. Ještě bych se chtěl vrátit, pane předsedo, eh, k zadání cílů. Všichni hovoří o tom, že je nutné tedy snížit počet úmrtí o polovičku. Ale nesmíme zapomínat také na vážná zranění, ke kterým dochází. I tady by mělo dojít k harmonizaci a také by bylo vhodné definovat to, eh, co označujeme tedy pojmem vážné zranění, tak abychom mohli eh, postupovat stejným způsobem. My se domníváme v rámci našeho výboru, že 25 sítě ten T eh, by mělo jaksi zaregistrovat určité zlepšení ale to už se projevuje v různých pozměňovacích návrzích. Dále se zde hovoří o celoživotním vzdělávání v této oblasti. My jsme v naší diskuzi na našem výboru diskutovali o tom, že by bylo vhodné, aby policisté, požárníci a záchranná služba měli kvalitní úroveň, protože často se stává, že tyto eh, osoby nejsou dostatečně vyškoleny a nezasahují správným způsobem. Takže, pane předsedo, to je stanovisko našeho výboru ke všem bodům, které jsou ve vaší zprávě. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní máme zde další řečníky, tak a prosím, omezte se na tři minuty a začnu s panem Pakem. Já vielen Dank, Herr Vorsitzender. mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat našemu kolegovi Dítrovi Kochovi za jeho zprávu a také bych mu chtěl poděkovat za stanovení těch náročných cílů. A když to tak poslouchám, nepředstavuje to velký problém pro naši frakci. Nicméně bych se chtěl zmínit o propojení s dalším bodem, o kterém budeme hovořit, to znamená přehra- přeshraniční uplatňování právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Přestože se snažíme šířit osvětu, bude i nadále docházet pravděpodobně k porušování právních předpisů a tady je nutné najít určitou harmonizaci. Co se týče koordinátora, který je zodpovědný za eh, bezpečnost silničního provozu. Já s ním souhlasím eh, ohledně toho, co řekl. Domnívám se ovšem také, že není dobré mít příliš velký počet úprav a právních předpisů. A co se týče například zajištěného parkování pro profesionální řidiče, eh, tady Samozřejmě do toho vstupuje například hygienický útvar a další útvary, které eh, musí tuto záležitost ošetřit. Také do toho vstupuje justice, spravedlnost. A proto si myslím, že tady je nutné koordinovat mnohem více oblastí než pouze bezpečnost silničního provozu. Já bych si samozřejmě přál, aby toto bylo ještě jaksi obsáhlejší, nicméně mohu podpořit kompromis. Co se týče výstražných vést, myslím, že jsme našli správný kompromis a myslím si, že s tím můžeme souhlasit. Osobně mi leží na srdci pozměňovací návrh 35 Myslím si, že by to bylo dobré mít takovýto mezinárodní den, například v rámci OSN, to znamená den, kdyby se hovořilo o nutnosti bojovat za bezpečnost silničního provazu. Bylo by to také den památky obětí. Bylo by dobré tedy takto mobilizovat organizace, které se zabývají eh, bezpečností silničního provozu. Takže Eh, také chci zde pozdravit eh, předsedu eh, svazu, který se zabývá oběťmi silničních nehod, který je zde mezi námi. Děkuji, paní Ayala, na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Také já se připojím k blahopřání panu Kochovi za to, s jakou vytrvalostí se snažil vylepšit ty otázky bezpečnosti na silnicích a snažil se to rozšířit o další oblasti, o další výzvy, vzhledem k tomu, že cílem eh, snížení o polovinu toho počtu smrtelných nehod a všech těch eh, napojených aspektů a stejně tak i tedy snižování počtu zraněných. To jsou všechno oblasti, kterých se musíme chopit takovým uh, s takovým speciálním přístupem. Co se týče omezování alkoholu, tady chci zdůraznit, že samozřejmě nezávisle na tom, že souhlasím s touto vizi tolerance nula, co se týče jako za, konečného cíle snižování spotřeby alkoholu za volantem, tak eh, bych ještě chtěla říct, abychom tedy v této etapě se nesoustředili na většinu řidičů, abychom se soustředili v té prvotní fázi na ty profesionální řidiče, a na ty začátečníky, kterých je čím dál méně, protože máme i v Evropě čím dál méně eh, mladých lidí, ale zaměřme se i na ty starší osoby, a pak je to také to propojení alkoholu a také eh, potřeba drog, protože se nejedná tedy jenom o drogy, ale také o léčiva a měli bychom tedy eh, stanovit takový spíš speciální zaměření na eh, řidiče, na které se tedy zaměříme a kteří mohou být do určité míry omezení, co se týče tedy jejich samotné kontroly nad řízením vozidla. Já také souhlasím s tou tematikou koordinátora a Mezinárodního dne. To jsou taková, eh, takové významné body, jak tedy balancovat výsledky všeho, jak to probíhá. Mělo by to být také takové konzultační eh, fórum ehm, když jsme se zabývali těmi přeshraničními přestupky, tak tam jsme se již s radou i s komisí na něčem takovém dohodli, tedy že taková konzultace o takovýchto údajích, konzultace s odborníky, s policejními orgány, kteří v terénu pracují, zkrátka se všemi těmi, který, kteří specifičnost těchto věcí eh, znají, tak i spolupráce s nimi nám pomůže tuto tématiku vylepšit. A ještě co se týče budoucnosti, také zdůrazňuje zmiňujete tu otázku dětí, tedy zaměřit se eh, na eh, vzdělávání dětí v této tématice, ale také zaměřit se i na starší osoby, eh, nebo lidi, kteří například se vyskytují na našich silnicích, na takových těch elektrických vozíčcích. Eh, na, tom, na tyto oblasti bychom se tedy měli více také zaměřit, abychom eh, prostřednictvím tohoto dokumentu eh, byli účinní i v budoucnosti. Takže Postupně tedy se můžeme zapracovávat i nové výzvy, nová opatření, nové návrhy, jak vyřešit tu otázku bezpečnosti na silnicích. Děkuji. Děkuji, paní Meissner, na tři minuty. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mnohokrát. Pane předsedo, já bych chtěla poděkovat panu Kochovi. Myslím si, že postupoval velice moudře na úrovni těch kompromisů, protože některé ty kompromisy jsou umírněnější. Je to zpráva z vlastního podnětu, takže tady je otázka, kterou si můžeme položit, eh, skutečně, co bychom měli regulovat na evropské úrovni je to vlastně zpráva, která obsahuje doporučení. Víte, že ten cíl bezpečnosti sledujeme již delší dobu a tomu odpovídá celá řada těchto aspektů. Já bych se zmínila o některých mm, záležitostech. Musím říct, že kompromisy jsou velice mm, jaksi rozumné, například kompromis I, tady už o tom hovořila taky paní Grisbych. To znamená, obli- eh, povinně se bude řešit splitwood. Um, ehm, tady je otázka, jak se na to dívat. Já to vidím jako paní Grisbech Eh, nevím, jestli je vhodné tedy hlasovat proti tomu slovíčku povinně a pak být pro tento kompromis. To je situace, která tady může jaksi vzniknout, ale nicméně ten postup byl podle mého názoru velice rozumný z hlediska těchto kompromisů. V mnoha věcech je dobré jít velmi daleko. Hovořilo se o výstražných vestách, zvláště z hlediska cyklistů. Eh, pro nás liberály je ovšem vhodné jak si vnímat také, do jaké míry je možné se svobodně rozhodovat. Eh, samozřejmě, že cyklisté jsou často ohrožovány mm, nehodami, ale nevím, jestli by bylo vhodné, aby bylo povinné, jak si pro ně nosit tyto výstražné vesty, i když francouzští eh, designéři vyvinuli velmi zajímavé výstražné vesty. Co se týče mm, řidičů, eh, myslím si, že i tady bychom měli dávat pozor na to, eh, zda nepředepisujeme příliš mnoho. Tak, jak to řekl kolega, je to určité privilegium, to je pravda. Ale pro některé lidi je to také nutnost, protože to souvisí s výkonem jejich povolání. Takže v takovém případě je nutné dodržovat eh, předpisy. Ještě bych se zmínila o třech bodech. Za prvé, Všichni souhlasíme samozřejmě eh, s tím hlavním cílem, ale co se týče pasivní bezpečnosti, myslím si, že to by bylo dobré potvrdit. Co se týče N, kompromisu. I to je oblast, kde bychom mohli pokročit dále z hlediska osobních automobilů. A co se týče klimatizace a příslušného kompromisu, víte, že liberálové jsou často proti povinným předpisům, ale tady myslíme, že je to vhodné. V každém případě u těch nových nákladních automobilů to už existuje, ale myslím si, že to není tak dá záležitost, že by se to mohlo zabudovat i do těch starších uh, nákladních eh, vozů. Je to skutečně důležitá věc pro odpočinek těchto řidičů, například v tom letním období, takže tady opravdu to vnímám velmi pozitivně. Děkuji, pan Vandalen, na tři minuty. Děkuji, voorzitter. Ja, voorzitter, eh, niemand is natuurlijk tegen. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme tedy o zprávě, která by měla vést k větší bezpečnosti na silnicích. Tento návrh. Um, ohledně tohoto návrhu mám takové dvojaké pocity. Některé věci na ty nahlížím velice pozitivně, jako je například harmonizace ve chvíli, kdy tedy určujeme, hovoříme o určitých ustanoveních. V minulý týden jsme zaznamenali ehm, jak to vypadá, když tedy taková harmonizace mezi jednotlivými státy neexistuje. Nicméně v rámci této zprávy pana Kocha vím, že jsou tu určité věci, které stále ještě nejsou plně dořešeny. Například ta otázka zimních pneumatik nebo ty výstražné vesty, eh, které mají nosit i cyklisté. Já v Nizozemsku něco takového nepoužívám a ani ve Štrasburku, když jezdíme na kole, Ehm, tak si je také nenasazují. Co když na tu vestu zapomeneme, dostaneme jako cyklisté pokutu, nebo jak to bude? Myslím si, že už nyní v Evropě máme spoustu norem a pravidel, které jsou jaksi mimo eh, danou pravomoc. Například ve Štrasburku nainstanovali eh, nebo připravili celou řadu výtečných cyklostezek, tak aby tam každý mohl velice pokojně, klidně a bezpečně ehm, jezdit na kole a my Myslím si, že takovýto druh politiky bychom měli následovat a ne, že budeme vynucovat výstražné vesty na kolech. Pak, eh, co se ambicí týče, v odstavci 6 se stanovuje, že tady tato míra ambicí Eh, by měla vést k tomu, že naším cílem bude dospět k umrtnosti nula. Ano, to je samozřejmě výtečné, ale něčeho takového asi v životě nedokážeme. A můžeme tedy napsat miliony takových zpráv a říkat to pak před tiskem, že jsme tedy zavázaní, že se snažíme o definitivní bezpečnost, jenomže něčeho takového se nám nikdy nepodaří dosáhnout. Takže, pane předsedo, já bych to řekl tak, že tato zpráva ve mně budí opravdu takové rozporuplné pocity. Na jednu stranu v některých věcech je realistická, ale já se asi zdržím při hlasování. Bericht ist natürlich v rámci kompromisu se zpráva zlepšila samozřejmě. Já bych se soustředil na kompromis B ohledně těchto výstražních vest. Na začátku jste řekli, že bezpečnost má nejvyšší prioritu. Musí být založena na vědeckých eh, poznacích. Ale tady to neplatí. Za prvé, v tomto kompromisu se hovoří o situaci řidiče, který by měl mít tuto výstražnou vestu, s tím souhlasíme, ale vlastně profesní mm, řidič tady je, má rovnítko s cyklistou. Já si myslím, že to je úplně nesmyslné, není možné tady toto propojovat. A druhý bod, fundovaně vědecky. 90% všech nehod, které eh, se odehrají mezi eh, autem a cyklistou, tak Chybu způsobil řidič eh, automobilu. A většinou docházelo k eh, příliš rychlé jízdě. Ale o tom se tady nehovoří. V žádném původním návrhu se nehovoří o omezení rychlosti na dálnicích nebo na městských silnicích, teprve později se to objevuje. Proč je tady ta rychlost tak e, nebezpečná? My známe statistiky a víme, že tam, kde často jezdí na kolech, to znamená například Nizozemsko, tam máme nejméně, nejméně těchto nehod, a naopak zase nejvíce jich máme ve Velké Británii. Takže mm, pokud eh, budeme mít mnoho cyklistů, pak budou ustupovat počty těchto eh, nehod. Víte, že v Austrálii, kde se zavedly různá podpůrná opatření pro cyklisty, tak počet těchto eh, nehod poklesl. Takže e, výstrašné vesty nepovedou k tomu, že se sníží tyto počty. Prostě nezapadá to do sebe. Vy vlastně z obětí děláte pachatele. Vy říkáte, cyklista je nebezpečný, ten se musí chránit, ale tak tomu není. Bylo by dobré toto vysvětlit. Víte, že například ve Velké Británii byly vedeny různé průzkumy. Tam například eh, dělali průzkumy ohledně těch, kteří nosí nebo jezdí s helmami a jiní, kteří nejezdí s helmami. Jakmile řidič automobilu viděl, že ten cyklista má helmu, tak zrychlil, protože měl pocit, ten je chráněn, tak tady nepotřebuje brát ohledy. Ale ti, eh, je nutné tedy skutečně zvýraznit ochranu těchto slabých účastníků silničního provozu. K čemu by to potom eh, vlastně vedlo? Všichni bychom museli nosit tyto výstražné vesty, vypadali bychom jako v Číně, teď to je úplně šílené, to prostě nejde. <laughs> Takže proč eh, nenapíšete, že by měli všichni nosit ty, tyto, tyto helmy? To není možné. Je nutné skutečně eh, změnit toto zaměření. Samozřejmě, pokud je tma, tak pak je eh, dobré, pokud chodec nosí tuto výstražnou vestu, ale nemůžeme to takto předepisovat. Proto já budu proti tomuto kompromisu a jsem pro split vote, protože nehodové situace na dálnici, kde musíte nosit vystražnou vestu, se nedá srovnávat se situací, kde se objevuje cyklista. Eh, to je úplně něco jiného, to je nesprávný eh, přístup. Tady, eh, pokud budete mít více cyklistů kolem sebe, tak ne, nás nenapadnou takovéto myšlenky a takovéto nápady. Děkuji. Michael, já si myslím, že většina Číněnů by asi byla opravdu nadšená tady z toho, protože oni vyrábějí většinu těchto vest. Thank you very much, Chairman. Like like to to... speakers, come Děkuji, pane předsedo. Stejně jako ostatní předřečníci bych eh, chtěl poděkovat zpravodaji ostatním um, spolupracovníkům. Myslím si, že my tu tady hovoříme o tom, o záchraně životu a snižování počtu obětí a dalších zraněných. S tím nemám žádný problém s tím, že se zaměříme na bezpečnost, ale otázkou je prosazování. Měli bychom stanovit pravidla a sledovat, jak jsou tedy prováděna. A o tom se tu příliš mnoho nehovoří. Tady Společný jmenovatel jsou tedy standardy, jak jsou uplatňovány v různých členských státech. Je třeba je stále ještě vylepšovat. Hovoří se tu také o subsidiaritě. Já bych k tomu chtěl říci, že eh, neří, žijeme v Evropě, kde jsou otevřené hranice a máme obrovský provoz obrovský počet aut, která tudy projíždějí sem a tam, takže bude těžké dosáhnout stejných pravidel a norem, ale s něčím takovým bych neměl problém. Pak, co se týče pozměňovacích návrhů, je jich tu celá řada, které jsou i pro mě přijatelné, pak některé ne. A jedna věc je ta, že naše země je země, která uh, hodně měla přínos toho, když jsme byli v rámci cíle 1 a dostávali jsme spoustu prostředků ze strukturálních fondů, vystavili jsme spoustu um, dálnic, nicméně poš, počty Eh, dopravních nehod nebo v největší počty eh, z nich se odehrává právě na místních eh, silnicích, ne na dálnicích. Takže to spíš je otázka regularizace a také inspekce a kontrol na těch místních cestách. To by mohlo vést k vyřešení situace. Za druhé, já vítám skutečnost, že jste přijali také ty mé návrhy, které se týkají testu před řízením. Uh, protože opravdu a otázka posílání SMS, když se řídí, protože když někdo posílá SMS, tak opravdu na pár vteřin má naprosto odvedenou pozornost. Já jsem v rámci práce ve výboru pro petice dostal zprávu tří rodin z Irska, kteří ta eh, jedna rodina přišla o dceru právě z takového eh, důvodu, takže na to bychom se měli zaměřit. Pak eh, testy, zrakové testy pro řidiče. Já to chápu tak, že pokud tu máme tedy ty vzory z Finska, Německa, Spojeného království, zaměříme se tedy na to, jak to funguje v těchto zemích a tam to funguje, proč to neuplatňovat i v jiných zemích? V Belgii například testování zraku se neprovádí. Ve Francii, pokud můžete přečíst eh, značku SPZ, tak dostanete uh, řidičský průkaz. Pak eh, je tu ještě otázka motoristů na motorkách, tato by se také měla vyřešit. Myslím, že na to jsou tu dobré projekty které jsou velice důležité, ale je třeba, aby byly také jejich pravidla prosazovány. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat nejprve zpravodaji za zprávu a e, dovolte, abych se eh, vyjádřila, nebudu opakovat, co již bylo řečeno. První eh, poznámka týkající se subsidiarity. Samozřejmě jde o zprávu eh, z vlastního podnětu a čím více tedy půjdeme výše, tedy na vyšší úroveň s těmi normami, tím více to bude mít dopad na národní legislativu a tedy na subsidiaritu. Třeba příklad omezení E, rychlosti ve městech nebo v některých částech na 30 km, no to přece bude mít dopad na národní subsidiaritu a na ty místní regionální úrovně. Tento problém je třeba obecně vzít do úvahy, když se zamyšlíme nad tím, že budeme připravovat normy. Druhá poznámka se týká těch testů zraku. Takže tady dovolte takovou poznámku. Bylo řečeno, že řídit je výsada. Ano, ale je to také nutnost pro mnoho lidí a nejenom z důvodu profese. Třeba lidé, kteří by byli někde na venkově a mm, takže eh, pro ně je to důležitý moment mobility, třeba i pro ty starší osoby. A když provádějí takové testy eh, eh, tedy nějakého stavu zdravotního, tak proč pouze zrak? co třeba jiné typy vnímání obecně řečeno, nebo jiné třeba tedy různé motorické problémy či postižení a třeba ano, vy máte nějaké postižení, takže eh, vůz vám k tomu musí být uspůsoben. To je třeba všechno si do úvahy. A když eh, tedy půjde o kompletní eh, testování zdraví, ano, tak to je další možnost pohledu. Třeba a kam potom dáme ty hranice při takových eh, zkouškách, testech? To znamená, eh, jak to bude? Někdo skutečně musí být v perfektním stavu, tak nebude mít problém, a někdo, kdo bude méně perfektní, ten jeho stav, tak jak s ním naložíme a jak to tedy budeme, jak se to od, eh, bude nuancovat? A Mm, takže budeme tam mít nějakou míru tolerance a e, na jaké úrovni, pro jaký typ problémů se zdravím. A to musíme řešit. Tady jde tedy o zprávu z vlastního podnětu, ale nezapomínejme, že eh, v některých případech to eh, může třeba zastavit radu, která z toho dostane dojem, že nikdy se s parlamentem nedohodne a radši to dá stranou to téma. A třetí poznámka taková ad hoc. Já lituji, že ten návrh 88, který jsem obhajoval, nebyl nakonec vzat do úvahy, protože tam šlo o to, aby ten eh, systém těch bezpečnostních pásů byl obligatorní a zde E, ty výrobci nemají problém zavést takový automatický systém bezpečnostních pásů. To znamená, e, když již tam máte tedy ten zvukový signál, když se někdo nezapne, tak to tam e, tedy signalizuje to, tak nevidím, jiný, proč by to mělo být takový problém tedy s těmi pásy, aby se to auto tedy nerozjelo, když nikdo není při, při, zapnut, tak jako se třeba tady hovoří o těch alkohol, alkoholovacích blokovacím, blokovacím zařízení. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci zdůraznit, že pokud jde o zlepšení silni, mm, bezpečnosti na silnicích, to je sdílená odpovědnost, sdílená tedy mezi členskými státy, místními samozprávami a i tedy evropskými institucemi, ale eh, v rámci jejich kompetencí. Zde je třeba i zlepšit infrastrukturu, stav silnice, pokud hovoříme o zlepšení bezpečnosti a je třeba i, e, aby to značení na silnicích bylo patřičné, tak jak má být. Rovněž je třeba i e, zlepšit inteligentní e, systémy, které třeba sníží počet nehod tím, že budou signalizovat, kde je například zácpa na silnici. A mm, to znamená i větší využívání systému GPS. Dále v neposlední řadě je třeba um, se zaměřit na ty takzvané zranitelné skupiny eh, účastníků provozu, ať jsou to cyklisté, děti, chodci. Já jsem pro eh, povinné používání helem pro ty některé uživatele. Také jsem i pro ty výstražné vesty, ale především eh, helmy, protože řada lidí byla zabita proto, že neměla helmy. Závěrem bych se zmínila o, eh, eh, o úrovni alkoholu. My bychom se měli snažit o nulovou toleranci. Například nedávno ve Francii na parkovišti jsem viděla, že eh, lidé si mohou koupit test na alkohol, ale Ehm, to, jenom ten fakt, že to tam existuje na silnicích v prodeji, takže ta, to, je, to ve mně zbuzuje velké otazníky, že se vlastně připouští alkohol. My bychom měli mm, jít cestou nulové tolerance vůči eh, poži, požívání alkoholu. Eh, já děkuji panu Kochovi, těch návrhů bylo hodně, ale dohodli jsme se na dobrých kompromisech a já bych teď ráda, aby ta doporučení byla prosazována paní Sehnalová. Slovo. Já bych se také chtěla velmi krátce přidat za prvé k poděkování a blahopřání panu, panu zpravodaji. Myslím, že se mu podařilo z, té, z toho velkého množství pozměňujících návrhů proplout e, s řadou e, dobrých kompromisů. Já bych se zmínila o kompromisu G, také se týká alkoholu. E, myslím, že to změní v současné době znamená pro řadu zemí pokrok, ale myslím, že by bylo dobré tam ocenit minimálně situaci v těch členských státech, jich šest, kde ta nulová tolerance už existuje a je uplatňována na všechny, všechny řidiče. A pak bych ještě zmínila pozměňovací návrh 141. Byla tady také řeč o umírání na silnicích nižších tříd, kde jsem tím pozměňovacím návrhem chtěla podpořit budování bezpečné infrastruktury právě na komunikacích jiné třídy nebo jiného řádu, než jsou, než jsou dálnice. Děkuji, to je všechno. Děkuji. A pokud mi dovolíte také několik slov na závěr za mě. V první řadě také chci poděkovat panu zpravodaji za velice dobrou zprávu a stejně tak stínovým zpravodajům, že se jim společně podařilo dát dohromady takovou soudržnou zprávu. A díky tomu charakteru je tu celá řada kompromisních návrhů. Někdo si o nich myslí, že zacházejí příliš daleko, někdo zase naopak, ale je důležité, aby parlament tedy jasně vyjádřil svůj postoj na téma bezpečnostní silničního provozu. Ostatně není to poprvé, kdy něco takového činíme, jak Dieter sám ví snažíme se tedy změnit tuto situaci umrtnosti a zranění na silnici, která není dobrá. Otázkou tedy tady je, že se budeme snažit vytvářet legislativu. Víme, jak to vypadá u nás na silnicích. A vím, že i když máme eh, v naší zemi eh, uplatňovanou, eh, uplatňované zákony, tak stále tam vidím lidi, jak řídí a mají, telefonují mobilem, děti nesedí v sedačkách. Také mám takovou zkušenost, Eh, kdy jsem se setkal s některými příslušníky nebo železničáři, kteří eh, nám mohou popovídat o tom, kolik lidí přejíždí eh, například železniční přejezd a vůbec nevěnují pozor na, sig- pozor na signalizaci, takže takové můžu opravdu nazvat jako idioty, kteří vůbec nerespektují legislativu. Já chápu, Eh, pane Bradburne, když říkáte, že možná bychom to mohli eh, prosadit i cestou, že by pak takoví lidi, kteří porušují, eh, měli horší přístup k pojištění. Já tady chápu ten princip. U nás ve Spojeném království by to pak vedlo k takovému postoji, že lidé, když by měli těžší přístup k pojištění, tak by se jednoduše nepojištili a to by pak asi bylo v konečném důsledku ještě horší. A já, pak jsou to případy, kdy třeba řidič eh, srazí šestileté dítě a ujede. A proč ten řidič ujede? Protože třeba požil alkohol nebo neměl vůbec žádné pojištění. Takže já si myslím, že pan Higgins to dobře řekl. Uh, Eh, že když se neprosazuje legislativa, můžete mít úplně výtečnou legislativu, ale když pak policejní orgány to neprosazují, tak výsledek je nulový. A k té tématice BSP na evropské úrovni bych eh, to řekl e, takto. Není důležité mít tolik zákonů, ale spíš problémem je, že se neprosazují ze strany příslušných orgánů. Takže jakkoliv my tedy rozhodneme, je třeba, abychom zajistili, že nařízení normy budou prosazovány a budeme spolupracovat s různými agenty, včetně tedy samozřejmě příslušníků policie. Uh, a pak, když se takové situace dostávají až před soud, tak samozřejmě není dobré přisoudit jim nějakou pokutu v hodnotě 10 eur, když by si zasloužili mnohem víc. Takže to není jenom pro osazování, ale pak ten následující stupeň, ta soudní fáze, kdy se hovoří o sankcích, to je také zásadní. A z toho důvodu pak tu máme také zásadní zprávu, zprávu paní Ayali Sender, a to je opravdu důležité vědět, že můžeme prosazovat i přes hraničně, že tady existuje spolupráce i mimo naše hranice. Ale rozhodně uznávám to velké úsilí eh, pana zpravodaje a uvidíme, jak bude výsledek zítra při hlasování. A nyní za komisi pan Paskarali. Je to již naposledy, anebo se s vámi ještě setkáme v blízké době. Je to naposledy, dobrá. Takže prosím, máte slovo. De, de... Se můžu spokojit s tím, pane předsedo, že potvrdím to, co jste řekl, nebo zdůrazním to, co se týče komise. My můžeme souhlasit s tím, že osvěta, kontroly a sankce jsou klíčem bezpečnosti. Máme dostatek pravidel, ale jde o to, aby byla uplatňována. Já bych chtěl poděkovat jménem komise, zpravodaji a také stínovému zpravodaji a všem, kteří zde hovořili, protože všichni svým způsobem posílili ten signál, který chcete eh, vyslat a který chtěla vyslat komise ve svých guidelines, které byly přijaty minulý rok. Chtěl bych také zdůraznit, stejně jako ostatní řečníci, že situace v Evropě je velmi diferencovaná a není možno v podstatě mít řešení, které by platilo pro všechny. Máme tady Maltu, Tyroly, ty situace v těch různých regionech jsou velmi odlišné. Je tady velký prostor pro subsidiaritu, pro osvětu, vzdělávání, kontrolu, a dodržování pravidel. To jsou věci, které mají být eh, v kompetenci národních nebo místních orgánů. Ale pravdou je, že i Evropa tady má určitou úlohu z hlediska stanovování některých společných pravidel, z hlediska řidičských průkazů, některých technických norem ohledně vozidel. Jsou to tedy ta pravidla, která jsou součástí komunitárního AKI. Já bych se omezil na několik úvah ohledně pozměňovacích kompromisních návrhů. Nejdříve budu hovořit o tom slavném koordinátorovi. To je kompromis B. Je pravdou, alespoň my to tak cítíme na úrovni komise, že potřebujeme mít tady silnější koordinaci mezi jednotlivými útvary komise. Ale my proto nepotřebujeme koordinátora navíc. Měli bychom to dělat sami od sebe. Je to vlastně jakási výzva na komisi, aby lépe organizovala tuto práci. A co se týče nějakého, ex, co se týče externího subjektu, ať už je to vedle komise, nebo ať už je to přiřazeno k parlamentu, tedy proč ne? Mohli bychom tady mít eh, určitý subjekt, který by z hlediska vnějšího imiče vlastně fungoval jako jakýsi ambasador, eh, který by zde vystupoval vůči veřejnému mínění a měl by na starosti bezpečnost silničního provozu a vlastně by stělesňoval tento silný signál Evropské unie. Co se týče těch základních nástrojů eh, politiky v této oblasti, tak bych se zmínil zvláště o kompromisu C, kde se hovoří o Evropském středisku pro monitorování bezpečnosti a potom N, to je projekt eh, Veronika. Co se týče kompromisu C, my už máme observatoř z hlediska bezpečnosti v, na, v rámci naší komise. Je to, <clears throat> jsou to internetové stránky, je to databáze, kterou máme k dispozici. Myslím si, že nepotřebujeme budovat nové středisko. Nicméně, pokud parlament v těch příštích rozpočtových rozhodnutích nám bude chtít dát více prostředků na tuto observatoř, tak je jistě eh, vhodně využijeme. A co se týče projektu Veronika, to je zajímavý projekt. Ale zatím ještě vyhodnocujeme výsledky tohoto projektu, takže budu poněkud opatrný z hlediska okamžitého uplatnění tohoto projektu. Musíme to ještě promyslet. Před chvílí jsem hovořil o světě a vzdělávání. To je kompromis D, který naprosto podporujeme. Ale pozměňovací návrh E, který byl rozebírán z hlediska testu zraku. Je to pozměňovací návrh, který je poněkud širší a v podstatě by měl pokrývat eh, jaksi souhrnou prohlídku eh, těch starších řidičů. Já osobně tady souhlasím eh, s panem Riketem a komise se také domnívá, že bychom neměli příliš přehánět, co se týče regulace v oblasti, kde na první pohled by tyto snahy byly chválihodné, ale nevždy by se eh, dali zdůvodnit. Nevždy je rovnítko mezi věkem a špatným chováním na silnici. V každém případě se musíme vyhnout jakékoliv diskriminaci z důvodu věku. Před chvílí jsem hovořil o kontrole a sankcích. Vím, že vypracujete na dohodě ohledně směrnice, která se bude týkat uplatňování právních předpisů přeshraničně. Co se týče této směrnice, komise by se měla zabývat kontrolou rychlosti, alkoholu, používání mobilů, drog a tak dále. Takže to je F BIS a G, to jsou všechny tyto kompromisy, které víceméně odpovídají aktivitám komise, které souvisejí s uplatňováním směrnice, která doufám bude brzy přijata. Co se týče tzv. alkoloků, to je otázka, kterou se zabýváme. Mě domnívám se, že by bylo vhodné přijmout pravidla na evropské úrovni eh, z důvodu interoperability a kompatibility z hlediska tedy přijatelnosti těchto alkyloků, alkoloků v jednotlivých eh, členských státech. Takže v této oblasti eh, je nutné mm, zde přijmout tyto normy. A dále musíme proskoumat, pro jaké typy řidičů bychom mohli zavádět tyto alkoloky v rámci evropské legislativy. Oproti tomu bych byl velmi opatrný z hlediska kompromisu F, to znamená řízení pod vlivem léku a drog. Samozřejmě bychom neměli řídit pod vlivem drog, ale ani zde nemůžeme ehm, vydat jakýsi paušální zákaz, který by byl příliš obecný, aniž bychom podrobně tuto věc eh, proskoumali. Pozměňovací návrh H požaduje na komisi, aby posílila kontrolu povinných odpočinků eh, profesionálních řidičů, dále zabezpečených eh, parkovacích míst. To je přesně to, co děláme. Děláme to také na základě hlavních směrů, které se týkají transevropské sítě. To je pozměňovací návrh, který podporujeme. Podporujeme také pozměňovací návrh, který hovoří o infrastrukturách, dále GLM, to jsou kompromisy, které se týkají inteligentních automobilů. I tyto kompromisy podporujeme, to jsou témata, která zkoumá komise a postupně, jak se objevují výsledky těchto studií, tak je včlenujeme do návrhu legislativy nebo do sdělení komise. Zranitelní účastníci silničního provozu. To je priorita budoucího akčního programu. A brzy vypracujeme zprávu ohledně systému pro detekci tzv. mrtvých bodů. Děkuji vám, pane předsedo. I my jsme velice spokojeni, že dojde k hlasování zítra dopoledne ohledně tohoto návrhu. Thank you, Mr. Koch. Děkuji a pan Koch to uzavře. Já se ist natürlich je to poněkud složité a komplikované toto schrnout, ale nejdříve děkuji za povzbuzení, za souhlas a také za kritiku. Já si myslím, že moje zpráva není legislativním textem, my nevypracováváme nějaký zákon. My chceme povzbudit komisi, ale také členské státy a i regionální úřady, aby něco učinili v této oblasti. Ty kritiky, které tady zazněly, ukazují, že možná tento text nebyl analyzován ve všech podrobnostech, protože my tam specifikujeme to a to je úlohou členských států. A často se to kritizovali, jako kdybychom o tom hovořili v souvislosti s Evropskou unii. Takže je vhodné si toto důkladně pročíst, než budeme o tom hlasovat. Často se zde hovořilo o testu zraku. Samozřejmě, že někteří z vás chtějí, aby tam bylo slovíčko povinné jinak to nefunguje, pro jiné zase mm, to šlo příliš daleko. V každém případě já bych nechtěl, aby toto téma vymizelo. Lidé si musí uvědomit, že je to velmi důležité téma. Test zraku je něco jiného než motorický test nebo nějaké jiné věci, které nemůžete jaksi opravit, pokud se to dá takto říci. Test zraku eh, se může bez problémů eh, realizovat, může se porovnat, takže je to něco jiného než Eh, jiné prohlídky, o kterých se tady v této souvislosti hovořilo a které jsou těžko proveditelné. Já si myslím, že si musíme stanovit cíle nejenom pro Evropskou unii z hlediska snižování počtu umrtí a zranění, ale musíme apelovat také na mm, členské státy, které musí samozřejmě vycházet ze své tradice, ze své historie ale nemůžeme samozřejmě vycházet z toho, že by všem mělo být řešeno na úrovni Evropské unie. Tady máte pravdu, že jste to kritizovali. Členské státy musí něco udělat. Ale nebylo by dobré, aby postupovali proti sobě. My máme tady vnitřní trh, eh, trh kolegové. Všude již je vnitřní trh, takže tyto aktivity musí být koordinovány. Myslím si, že koordinace je možná. Pan eh, Pascarelli jak si eh, možná nepochopil, že nechci mít nějakou osobu navíc vedle komise. Já jsem říkal, že v rámci komise musí dojít této koordinaci a zatím se tak neděje. Eh, takže znovu eh, trvám na tom, že potřebujeme koordinátora. Co se týče alkoholu, o tom nemusíme diskutovat. Kdo chce řídit, nesmí pít, to je jasné, to je základní signál. Jsou tady samozřejmě určité možnosti variací Samozřejmě určitá tolerance tady je, pokud eh, někdo bere léky a tak dále. To je, myslím, dost jasná věc a eh, není to sporná záležitost. Takže to je všechno, co jsem chtěla říci. Děkuji mnohokrát a těším se zítra na hlasování. Thank you. Děkuji, jak říkal pan Koch, hlasovat se bude zítra a doufáme na zářijové plenárce. Děkuji a další bod to je přezranční výměna informací v souvislosti s, s porušením pravidel silničního provozu, kde je zpravodajkou paní Ines Ayla Center a ona nám řekne, jak to vypadá s trialogem, který se konal dokonce dnes ráno, takže Ines vím, že bude muset eh, kolem páté odejít, takže prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady eh, s mírným optimismem <laughs> eh, můžeme, i když tato agenda eh, je něco, k čemu musíme být opatrní, tak já myslím, že dnes můžeme přinést dobré zprávy. Jsme v okamžiku, kdy můžeme již hovořit o takové předběžné či opravdové dohodě, ale říkám to velice opatrně, a to pod dohledou pod dohledem eh, stínových zpravodajů. To říkám a těm děkuji konkrétně a i sekretariátu, i vás, pane předsedo, za součinnost, které se mi dostalo, proto abych mohla mm, pokročit před s touto agendou. Také i chci poděkovat jak belgickému eh, předsednictví za to, že eh, dala možnost eh, vůbec s tím něco udělat a děkuji i maďarskému předsednictví a doufám, že ještě za jeho pečlivého dohledu tuto agendu dokončíme. Jak víte, v rámci všech těch limitací jsme se, eh, eh, jsme mm, s tím pohnuli, protože na samém začátku v radě to bylo zablokováno, taková menšina to blokovala a tedy nebylo možné pokračovat s touto zprávou a my jsme věděli, že je třeba, aby členské státy měly nástroje, aby mohly prosazovat, aplikovat nezbytné sankce, eh, abychom skoncovali s beztrestností těch Eh, zahraničních mm, šoférů, řidičů a ta beztrestnost vlastně i eh, i, i omezovala eh, ty možnosti potom prosazovat mm, ty tresty vůči vlastním občanům a mm, i mm, mm, protože eh, hlavně v těch eh, mm, oblastech přeshraničních nebo eh, tam, kde existuje velký cestovní ruch, tak ti cizinci mohli překračovat pravidla a vlastně eh, pokud nebyli chyceni inflagranty, tak nebyly žádné možnosti, i když teď již existují různé možnosti je zjistit na dálku, ale neexistoval, neexistoval systém výměny informací a následné řízení proti těmto osobám. A hm, jak i vy jste velice dobře předeslal, je to povinnost Evropské unie rozšiřovat a zvyšovat eh, bezpečnost na silnicích i vzhledem k větší mobilitě, což je právo lidí v Evropě. A tady lze říci, ano, byl učiněn první krůček, ale významný. A děkuji i komisi za podporu, za každodenní pomoc. A já myslím, že jsme se dostali do okamžiku, kdy eh, jsme již akceptovali změnu právního základu, tak abychom mohli pokračovat eh, a aby rada a členské státy potažmo byly ochotny akceptovat eh, tuto výměnu informací a přesto všeho, a i přesto si myslím, že jsme i mm, eh, vytvořili dobrý základ eh, pro to, aby do budoucna to se tedy vytvořil takový základ pro policejní spolupráci v této oblasti a otevřely se zde nové možnosti, třeba eh, eh, rozšířit ten eh, seznam tedy těch skutkových podstat, pro které by se aplikoval tento systém a potom i by bylo možné tedy tam zakotvit tu revizní klauzuli v tom smyslu, že za pět let a poté, co dostaneme tu průběžnou zprávu, Mm, o e, fungování tohoto nástroje, tak za pět let e, potom komise provede revizi, vyhodnocení e, mm, této první fáze a také i navrhne možnost rozšířit toto o nové návrhy. Já si myslím, že zásadní bod výměny informací jak jsem řekla, členské státy k tomu byly velice laxní a dnes maďarské předsednictví se zavázalo, že eh, vlastně se zruší ta poslední výhrada a my tady musíme jasně deklarovat, že jakmile ten členský stát, kde došlo k porušení předpisů, eh, doj- zahájí tedy řízení, tak potom bude zde jasná povinnost toho státu, kde je ten vůz registrován, že tedy, eh, že tedy přijme ty kroky vůči tomu eh, řidiči. A to je toho, co šlo parlamentu. Pokud jde o ochranu osobních údajů mm, parlamenta, e, všichni mý kolegové hodně toto zdůrazňovali, protože tady my otevíráme oblast, oblast policejní e, spolupráce, tedy využívání e, informací a ten systém Eukaris vlastně uspůsobíme na tyto typy porušení předpisů, takže zde bylo takové riziko týkající se ochrany údajů. A já si myslím, že ten valíček týkající se ochrany údajů a jak tedy v té normativní části nástroje, tak v preambuli, tak jasně e, se e, z toho vyplývá, že celý tento postup e, bude se řídit pravidly ochrana údajů, důvěrnost a tak dále. Eh, tak aby kdykoliv ta dotčená osoba mohla tedy požádat eh, ten svůj stát i ten druhý stát, kterého se týká to řízení, tak bude moci tedy eh, požádat, které osobní údaje byly vyměněny a tak dále. Takže zde my jsme hodně zdůrazňovali, že se ty informace musí výlučně používat pouze pro účely této směrnice a ne pro jakékoliv jiné účely. Já myslím, že to jsme tam jasně definovali. A pokud jde o delegované akty, tak zde opět členské státy eh, eh, byly proti tomu, protože opět eh, parlament a kamise sice souhlasili, ale hm, příloha jedna, eh, ta právě upravuje ten systém výměny informací a by eh, ta výměna informací se stala tedy automatizovaná, tak právě proto zde hm, eh, jsme chtěli, aby komise hm, aby eh, mohla pracovat s oběmi normami policejní spolupráce a aby i eh, mohla eh, ještě navíc vylepšovat, tedy revidovat třeba tu přílohu, protože tam je zatím těch osm eh, typů, tedy porušení předpisů, eh, je, upravuje se tam výměna údajů a tak dále, ale nám šlo o to, aby za těch pět let po tom vyhodnocení, tak aby komise mohla vylepšit tu přílehu, přílohu eh, a zatím rada tedy nechtěla dát komisi tuto možnost zatím a že to jde za rámec policejní spolupráce. Ale jak to vypadá na dnešní schůzi, i díky e, působení Evropské komise, i díky působení maďarského předsednictví, tak se otevírá možnost, že e, to půjde právě cestou delegovaných aktů a i odpovědnost, další zajímavý aspekt, zajímavý pro pana Fandálena. Eh, pan Fandálen mm, a další eh, hodně toto zdůrazňovali a chtěli, abychom vyjasnili zde eh, jak Eh, to právně bude definováno. Musí to být právně zakotveno, Nemo, nemůže jít tady pouze o nějaké politické deklarace. A teď šlo o to eh, dát na papír něco, co je eh, čistě právním nástrojem, kdy vlastně všechny členské státy budou tedy určovat osobní odpovědnost podle vnitrostátních předpisů a e, samozřejmě s tím, že to e, nemůže být v rozporu s právním řádem toho druhého státu. Tady opět e, vůči tomu byly různé výhrady, především Německo, protože ten systém odpovědnosti vyžaduje velice specifickou odpovědnost a já myslím, že teď v tomto okamžiku se nám již podařilo zajistit, že komise vysvětlí dobře, to je ta alternativa, která byla zvolena a kterou i e, vyjádřil e, generální ředitel a, a komise by to měla dát tedy na papír a vysvětlit to. E, je to důležité pro účely dohody s radou takže komise je ochotná teď dát na papír nějakou formulaci, mm, která bude taková tedy asi jaksi volnější, obecnější, ale e, tam právě e, e, vysvětlí, jak se to bude aplikovat. A tak, abychom my potom měli Eh, prohlášení eh, pana komisaře Kalase, aby to bylo připojeno k zápisu eh, zde v parlamentu. A to znění, které jsme obdrželi, mm, které připravuje právní služba komise, tak to je něco, mm, s čím lze souhlasit. A pokud by to nešlo, tak bychom potřebovali tedy explicitnější prohlášení pana místo předsedy Kalase. A, ale to, co jsme dostali, tak to je dobré, dobrá kompenzace. A potom pan Rike také tedy si dělal dost eh, starosti s, eh, s que eso lo reintroduce en el debate, no siendo una... S jedním, ústavním, s jedním úvodním ustanovením mm. A mm, e, já e, e, to je ten certifikát, to je to osvědčení. Takže my tady jsme my jsme to, myslím, vyřešili a e, já bych chtěla požádat pana Riketa, my jsme o tom hovořili se všemi stínovými, aby v tom úvodním ustanovením, tam, kde rada uznává, že je třeba aby to byla právě ta e, osoba, dotčená osoba, která dostane ten přípis, e, aby tam tedy byly respektovány principy důvěrnosti a aby ale e, e, takže, ale takové typy tedy těchto jaksi e, přípisů nebo dopisů certifikovaných, to není běžná praxe třeba ve všech členských státech a doručování tedy pokud třeba tedy úřední cestou do vlastních rukou a podobně, takže to bychom mohli takto vyřešit. Dále, pane eh, předsedo, eh, chtěla bych eh, ještě zmínit toto. Rada nám dala možnost, že my, parlament a rada, bychom mohli vydat společné prohlášení. Tady 27 států by mohlo vydat s námi společné prohlášení v tom smyslu, že tato agenda nebude e, precedentem e, pro ty aktuální horizontální diskuze a e, že bychom měli trošku dále, než byla ta dohoda o eurovinětách, ale že mm, toto nebude žádná překážka pro tedy Eh, jednání o, dastých, eh, o ostatních agendách. Zde rada nám navrhuje, že bychom mohli jít dále, ale tady eh, si myslím, že je třeba ještě při... Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k poděkování paní Ayala Senderové. Já si myslím, že je to velmi obtížná problematika a podařilo se nám najít kompromis. Chci také poděkovat belgické radě a také maďarskému předsednictví, které dobře zapracovalo. Protože tato problematika byla zablokována před několika lety a teprve nyní na základě změny právního základu bylo možné pokročit dále. To vede k tomu, že jsme si vědomi některých potíží, už se o tom hovořilo. Jde o změnu právního základu. A tato změna právního základu implikuje některé změny z hlediska trestního práva, ale také to způsobilo zvláště problémy z hlediska jednomyslnosti rady. Tady samozřejmě vzniklo mnoho problémů také z hlediska různých legislativ, které existují v jednotlivých členských státech. Tento rozpor je stále tedy předmětem diskuzí. Takže já bych se zmínil o několika bodech. Myslím si, že málo kdo z nás je právníkem, takže museli jsme velmi často se obracet na právní službu. A um, já se domnívám, že, jak už bylo řečeno, našli jsme tedy kompromis Myslím si, že jsme těsně před cílem a tudíž tento kompromis by měl být podpořen. Co se týče vyhodnocovací zprávy, já si myslím, že můžeme souhlasit s tímto návrhem také z hlediska informací, které budou předávány mezi členskými státy. To je pro nás akceptovatelné. A co se týče odpovědnosti a zajištění toho, že národní legislativa bude uplatněna, tak v této oblasti komise vypracovala dobrý návrh společně s předsednictvím a já si myslím, že i tento návrh můžeme podpořit. Co se týče ochrany osobních dat, tady jsme trochu zklamáni. Parlament měl tady větší ambice a větší přání. Nicméně v tom balíčku dat to bylo zajištěno z hlediska ochrany. Ta ochrana bude zajištěna a proto si myslím, že v současné formě toto můžeme odsouhlasit. Jediné body, které nám ještě leží na srdci, jsou přesně ty, které jsem právě uvedl, takže srdečné díky. Děkuji. Mám sedm přihlášených řečníků a k dispozici máme méně než 15 minut, včetně reakce komise, takže prosím, buďte struční. A chci vás požádat, my nemusíme zopakovat to, co všichni ostatní předřečníci řekli. Já si cením toho, co to bylo řečeno, ale nemusíte to všichni opakovat, takže mi prosím pomožte, musíme do pěti hodin skončit. Nyní paní Savisa. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla poděkovat paní Ayala Sender a dalším spolu s pravodajům, kteří tedy eh, pracovali na jednáních, eh, které bylo zdlouhavé a obtížné. Mne těší, že se nám podařilo dosáhnout dohody. Dohoda je uspokojivá ohledně ochrany údajů se nám podařilo dosáhnout uspokojivé dohody s komisí, nicméně jsou tu stále některé body, které nejsou uspokojivé. V první řadě mne nejtěžší skutečnost, že přeshraniční přestupky nebudou stíhány, že si pouze vyměníme informaci. Po pěti letech Komise provede přehodnocení toho, eh, jak se toto provádí, ale nemůžeme do toho zahrnout skutečnost, tedy že komise bude schopná automaticky přijít s nějakým prohloubenějším návrhem. Hovoříme o změně údajů a já bych se ráda vrátila k těm informacím, k těm údajům, že v tom formátu, o kterém jsme to projednávali dnes dopoledne, ten výsledek nebude uspokojivý. Členské státy, na jejichž území k tomu přestupku dojde, možná neobdrží informaci o tom, eh, zda tedy ten eh, daný dopis eh, Eh, byl vlastně zaslán a zda ta daná osoba, která se dopustila přestupku, jej obdržela. Eh, v některé zemi neuplatňují toto pravidlo doporučovaných eh, dopisů s předáním do vlastních rukou. Takže mne toto příliš neuspokuje. A také mne netěší, že korelační tabulky se neobjevují v textu. Pouze se odkazujeme na stávající nařízení, v bodech odůvodněních. A pak skutečnost, že toto nemá legislativní pravomoc. Ano, je to zestročnění eh, textu, ale nevím, zda by to nemohlo vést k nějakým negativním následkům. Ano, učinili jsme určitý pokrok a doufám, eh, že evropské silnice budou bezpečnější po té, co dojde k přijetí tohoto textu. Dank u wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl pogratulovat paní zpravodajce. Eh, učinila opravdu velký krok směrem kopředu a já bych rád eh, chtěl také poděkovat za spolupráci Evropskou komisi a chtěl bych ještě říci, jednu věc, nyní bude záležet, jak opravdu bude komise provádět tuto legislativu. Tady se připojím k tomu, co řekl kolega Bach. Důležité je tedy to, aby byli vedeni k zodpovědnosti v budoucnosti nejen řidiči, ale vlastně také ti, kterým, kteří jsou majitelé vozidla s danou e, SPZ. Pak se tu hovořilo i o zápisech, to je všechno velice eh, zajímavé, ale já bych opravdu byl rád, kdyby nám komise řekla, jak to bude opravdu probíhat, jak se, ta, jak se věci opravdu mají. Ja, herzlichen Dank. Srdečné díky, nejdříve srdečné díky paní Senderové, která se opravdu pokusila eh, jak si najít nějakou minimální cestu z této blokace což se podobá návrhu, který jsme vypracovali v parlamentu. Musíme připomenout, že co se týče této směrnice o přeshraničním stíhání přestupků, z toho se stala vlastně směrnice o povinnosti informovat. Souvislí to také s tím, že bylo nutné změnit právní základ. A to je vlastně marginální záležitost. Ta jediná věc, ke které jsou ochotní členské státy, je sběr dat, sběr mnoha dat. A to i bez ochrany osobních dat, což je záležitost, eh, kterou my musíme zajistit. Takže já mám určité problémy eh, s touto zprávou. Ještě jsme se definitivně nerozhodli, jestli můžeme akceptovat tento návrh. Leda, že by otázka ochrany mm, osobních dat byla nějakým způsobem zrevidována, protože tato, osát, posát, tato otázka byla dána stranou. A to je pro nás dosti důležitá věc. Eh, víte, že jsme ze strany rady eh, byli vystaveni obrovskému tlaku z hlediska problematiky sběru dat. A samozřejmě z toho vyplývají velmi důležité dopady, zvláště na úrovni ručení. A proto zatím členské státy nedospěly k žádnému skutečnému řešení. My tedy o tom zatím ještě diskutujeme. Já jsem velmi zklamána eh, z hlediska chování rady, která oslabila dopad je to otázka těch srovnávacích eh, tabulek. To je věc, kterou jsme očekávali od rady. Eh, pokud dojde tedy eh, k zablokování těchto návrhů parlamentu, tak pak okamžitě rada vlastně mm, nepřistoupí na srovnávací tabulky. A to je teď již klasický postup. Pane Groš, prosím, buďte stručný. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom krátce vlastně propojit eh, ty dvě zprávy, o kterých jsme zde hovořili. A chtěl bych ještě uvést, že je škoda, že tady v podstatě Mm, se přistupuje téměř ironicky k přezraničnímu uplatňování právních předpisů a na druhé straně hovoříme o evropské bezpečnosti silničního provozu. Je to téměř eh, absurdní, že členské státy blokují tyto záležitosti. My jako EPP podporujeme tento kompromis. Je pravda, že je to velmi malý krok, a rada si musí eh, konečně uvědomit, že pokud v budoucnosti ochrana eh, dat bude důležitější než ochrana životů, tak eh, to jistě nebude v pořádku. A pokud se klade takový důraz na národní hranice, tak to nepřispívá mm, k ochraně účastníků silničního provozu. Já si myslím, že my jako parlament musíme poukazovat na ministry, kteří blokují tuto záležitost. Je mi to samozřejmě líto, ať už se jedná o velké nebo malé země. V každém případě tyto ministři se stali velmi malými ministry z hlediska jejich postupu. Děkuji, paní Meissner. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já budu velice stručná, protože chci říci, že co se týče ochrany dat, souhlasím s paní Lichtenbergovou. Opravdu se to dostatečně neprodiskutovalo. Ochrana dat znamená také ochrana lidských životů. Dále je zde problematika ručení. Tady jsem velmi zvědavá, jak odpoví zástupce komise. Děkuji. Čau. Děkuji, paní Tyko. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zdůraznit skutečnost, že bilaterální dohodu mezi sousedními zeměmi ve věci prosazování, přeshraničních prosazování předpisů máme a tam je něco podobného tedy již pokryto. A také bych chtěla zdůraznit skutečnost, že směrnice se týká pouze finančních sankcí, netýká se eh, různých druhů penalizace, pozastavení platnosti řidičského průkazu nebo podobných opatření. Říkám to proto, že vím, do jaké míry se uplatňuje vnitrostátní úpravy, když se hovoří o prosazování a měli bychom tady brát v potaz všechny tyto skutečnosti. Také bych chtěla zdůraznit, že bychom měli mít jednotný formát pro ten informační dopis, který se zašle pachateli víme, že všechny členské státy v podstatě uplatňují odlišný druh práva a to si sebou přináší určitá omezení. Členské státy většinou nesou náklady toho, že zachovávají tedy ty uh, Eh, softwarové aplikace podle článku 3 a 4. A tady si myslím, že toto je také citlivé téma. Co se týče eh, veřejných financích, eh, tady bychom se měli také zaměřit na to, jaký by byl ten nejhodnější systém. Chtěla bych paní Sender poděkovat, protože je to výtečná zpráva. Děkuji, pan Higgins. Stručně, prosím. Ano, k té nové, novému právnímu základu. Tady bych chtěl říci, že naše země nemusí eh, nutně spolupracovat v otázkách policejní spolupráce. Myslím si, že se to u nás nezmění. Máme novou vládu a myslím si, že tady eh, tyto věci ještě musí projít parlamentem. Ano, děkuji, pane Higgins. Tady je otázka toho, proč tu nastává takové, takovýto scénář. Uh, Myslím si, že paní Ayala Sender a ostatní pracovali v, za velice složitých podmínkách. Pan Groš tu říká, možnosti zemí eh, neuplatňovat toto. Proč tedy umožníme některým zemím, aby uplatnili takzvaný opt-out? Vždyť tu hovoříme o něčem na té evropské úrovni. Evropská legislativa, evropská perspektiva věcí. Já jsem si myslel, že tedy ono se to nazývalo přeshraniční uplatňování. Tak proč bychom měli umožnit členským státům, aby se tohoto neúčastnili? A to je přímo otázka na komise, protože pak by to vlastně v konečném důsledku byl nesmysl, když i jeden jediný stát to nebude uplatňovat a bude mít tedy tu možnost opt-outu. A, a já tady nevím, zase asi to bude ta naše země. Uh, to je, není příznivé. Ano, a nyní pan Reuter. Thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, rád bych začal tím, že do značné míry sdílím vaši analýzu, ale dovolte mi, abych v první řadě velice poděkoval paní zpravodajce, paní Aja Lesender a všem stínovým zpravodajům, kteří se snažili vlastně zachránit to, co bylo možno zachránit, eh, co se týče toho původního návrhu komise. Víte, že jsme ten původní návrh komise e, založili na různých právních základech. Učinili jsme to tak, že by žádný opt-out nebyl umožněn. Do určité míry jsme si uvědomili, že tady nebyla možnost, aby tato směrnice byla přijatelná radou na základě tohoto právního základu. A pak jsme tedy do určité míry šli takovým směrem, který pro komisi byl velice obtížný, ale stále tedy zachováváme to, že by to měl být právní základ pro dopravu a rada musí rozhodnout na základě jednomyslnosti ohledně tohoto návrhu. To byla tedy potíž veškerého jednání, které jsme zaznamen, kterou jsme zaznamenali a musím říci, že na základě těch, to, té míry obtížnosti v jednání jsme dosáhli tedy tohoto výsledku, který leží před vámi. Víme, že uběhlo pět že po uplynutí pěti let to musí být revidováno, ale i tak je to opravdu velký krok vpřed v oblasti bezpečnosti na evropských silnicích. Já nebudu probírat všechno, Ohledně bezpečnosti údajů tady je podstatná ochrana občanů v článku 7 směrnice, nejen v úvodních ustanoveních, ale konkrétně v článku 7 směrnice. Pak eh, je tu tedy ten eh, informovací dopis na základě třístupňového postupu. Tento dopis bude přeložen ve směrnici už stanoveno ve všech jazycích Evropské unie, to znamená do určité míry, i když to není povinné zasílat tento dopis, tak alespoň z hlediska té uh, lingvistické pomoci, tady, tady doufáme, že to pomůže, že to bude tedy splňovat také ten uh, za, uh, základ, který se očekává ohledně informovanosti občanů. Ty srovnávací tabulky uh, ta debata tu proběhla i v kontextu jiných návrhů, jako ty eurovinety, to bylo naposledy, k tomu se tady nebudu vracet, o tom komise předložila prohlášení. Možná, abych zodpověděl na tu otázku pana Vana Dalena. A chtěl bych vám říci, že my bychom v písemném prohlášení mohli potvrdit, že eh, místo předseda komise Kalas eh, si vysvětluje návrh směrnice následujícím způsobem. Uplatnění směrnice o přeshraničních uplatňování právních předpisů v oblasti BSP povede k situacím, kdy každý členský stát přestupku může používat obdržená údaje, aby mohl stanovit, komu připadá zodpovědnost za přestupek nezávislé na právních předpisech uplatňovaných v daném členském státě. To je přesně ta otázka, na kterou se ptáte. Musím říci, že je to tedy formulace, kterou jsme eh, získali až v průběhu dnešního jednání. Pro, zatím vám to, tuto formulaci dávám, ale poza, pořád to ještě musím prověřit s mými nadřízenými ale mohl bych tedy potvrdit, že každý členský stát může uplatňovat svá pravidla, své právo ve věci toho té zodpovědnosti a aby to tedy bylo jasné. Takže doufám, že prostřednictvím těchto odpovědí jsem vám poskytl dostatek eh, informací k tomu, abyste mohli uzavřít vaši rozpravu a doufám, že v konečném důsledku učiníme tedy krok vpřed směrem k bezpečnosti evropských silnic. A já bych chtěl konkrétně poděkovat parlamentu, protože v určitý moment jsme si opravdu mysleli, že tento právní text už umřel, že se již nepohne vpřed a byla to obrovská pomoc belgického, následně maďarského předsednictví a parlamentu, kteří zachránili to, co bylo možné možné zachránit. Děkuji vám. Děkuji, paní Ayala Center. Jak to vypadalo jednu chvíli, tak mohla se stát nejdéle eh, fungující zpravodajkou, protože vím, že tady je eh, rekord u těch poštovních služeb, kde já jsem byl eh, zpravodajem a ve výboru je to nej, nejdelší fungování zpravodaje a budeme hlasovat v červenci na plénu a já děkuji tedy eh, mm, zpravodajům za mm, to, jak velice bytě vedli vyjednávání s radou. A ještě minutku, protože nás čekají koordinátoři. Děkuji, pane předsedo, jenom eh, eh, já eh, tedy eh, bych zareagovala na ten Guinnessův eh, rekord, takže to já vám ráda přenechám. Ale jenom abych zareagovala na připomínky kolegů. Pan Reuter, ochrana údajů a článek 7, posílení článek 7, pouze Eh, se eh, zmiňuje eh, Primské dohody a společného postoje a nyní má tři odstavce již, které přesně právě reagují na všechny požadavky parlamentu. Je, celý článek 7 je specificky posílen v tomto smyslu podle našich požadavků, akceptují se tam naše pozměňovací návrhy, takže mm, jak i řekla paní Lichtenberg, paní Meissner. A opt-out, jak jste řekl, to je pravda, ale tady je něco, co maďarské předsednictví udělalo a to je, že v příloze, v té technické příloze, kde se, eh, se ten systém výměny informací a aplikuje, adaptuje se systém Eucharise, tak je možné, a já za to děkuji maďarskému předsednictví, aplikovat eh, to na tři eh, členské státy, které mají opt-out, pokud je o právní základ. Takže ehm, i ty státy mohou používat ten systém, takže to je v technické příloze, kde se jim to umožní používat ten systém a potom ty eh, korelační tabulky zde mm, já, eh, co se nám podařilo, aspoň těch 27 států uznalo, uznávají, že se musí Eh, že musí akceptovat tyto tabulky v článku 10.2 a potom v sedmém úvodním ustanovení se to říká, potom je ještě to společné prohlášení. a myslím, že to je dobrý základ pro to, aby parlament mohl eh, s touto agendou pokračovat. Děkuji. Jenom než všichni odejdou, tak bych chtěl říci, že Vanessa Hanese, kteří čtyři roky pracovali ve sekretariátu, takže jsou tady naposled na schůzi a <clears throat> půjdou do výboru ITRE, kde budou splňovat náročné úkoly a takže já eh, si myslím, že nebudou tam určitě tak pracovat dobře jako tady ve výboru pro dopravu, ale určitě mm, tam se budou dobře realizovat a já jim děkuji za tvrdou práci eh, po celé ty čtyři roky, co pracovali pro náš výbor. A eh, pan Pascarelli, zatleskáme jim, Mr. Pascarelli. Pan Pascarelli odešel, pane Reuter, ano. Je pryč? Eh, ne, ne, za deset dní jde do důchodu. Ano, takže já bych rád, protože tady není, kdybyste eh, mu předal eh, naše slova díku a že mu přejeme hezký Eh, odchod, důchod, ona si ví, že eh, je eh, tedy že to dělá chytře, že teď jde do důchodu, protože taky by se mu ten věk odchodu do důchodu mohl prodloužit podle toho, jak teď se chovají vlády, takže ještě jemu chceme poděkovat. A my za pět minut, za pět minut začneme se schůzí koordinátoru, tak prosím, za pět minut buďte zpátky.